So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, kolegyně a kolegové, myslím, že bychom měli pokračovat. Teď nás čeká další série hlasování. Jak víte, pro mě je to premiéra. Poprvé budu předsedat hlasování, takže se omlouvám za případné chyby, ale vynasnažím se. Samozřejmě, pokud to půjde dobře, rád to od vás uslyším, ale také, když se mi to dařit nebude, tak určitě je to moje chyba, ale budu se snažit projít to co nejrychleji. Nicméně, abychom to zkomplikovali, kolega požádal, eh, zda nemůžeme začít jiným hlasováním. Jde pouze o jedno hlasování, návrh doporučení k uzavření dohody s Kanadou. Pan Stejník je zpravodaj. Můžeme začít tady tímto bodem. Dobrá, děkuji. Máme tu elektronické hlasování. Pan Charles Stanok je zpravodaj. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. a text byl přijat. Takže teď, jestli to tady mám správně, dostáváme se k návrhu zprávy Komise o Albánii. Chtěl by pan zpravodaj, pan Fleckenstein, něco říct? Ne? Dobrá. Takže můžeme začít. Kompromis 1 pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď tu máme 38. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že si to budeme muset zkontrolovat. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Schváleno.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 Zdrželi se zamítnuto. 45 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A teď pokračujeme 47 pro. Proti. Zdrželi se? Zkontrolujeme si to. Hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno. Teď 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 padá, 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis dvě. pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis tři. hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis čtyři. pro, proti, hlasy proti, teď zdrželi se, zamítnuto. Pardon, pardon, schváleno. A to je moje první chyba, už je to tady. Takže schváleno, samozřejmě. Kompromis 5. Pro? Proti? Slyšeli se? Schváleno. Teď 83.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 Zdrželi se? Schváleno. Teď návrh 99. Máme oddělené hlasování k první části. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část byla stažena. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 122. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 123. Pro? proti, slyšeli se, kontrola. Provedeme kontrolu, takže 123, zahajuji hlasování. Končím hlasování a schváleno. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, zkontrolujeme si to. 149. Kontrola, kontrolní hlasování. Končím hlasování a bylo to celkem zjevné. Teď kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 152 pro, proti, Zdrželi se? Zkontrolujeme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 169 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 170 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 15 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 176 pro? proti, Slyšeli se schváleno 177 pro, proti, Slyšeli se zamítnuto 178 pro, proti, Slyšeli se zamítnuto 179 pro, proti, Slyšeli se, zkontrolujeme si to, 179. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. Teď kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 182. Pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Tak to je těsné. to. No interference from the former Prosím, aby mi do toho předchozí předsedkyně nestupovala. I tak by to bylo zamítnuto. Váš hlasovací přístroj nefunguje? Aha. Takže kde jsme to byli? 182, teď 186. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 187 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si 187. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno. Kde jsme to byli? 188. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zjevně zamítnuto. Teď 191. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Přece jenom si to zkontrolujeme. 191. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasná většina. Takže teď 193 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 196. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 197. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 198. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 199. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 200. Pro? proti, zdrželi se schváleno. 201 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se schváleno 225 pro, proti, zdrželi se schváleno 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď je devítka, pan Kukan. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka. Pro? Proti? A omlouvám se. Takže to vlastně padá. Takže teď 11. Kdo se, pro, proti, musíme si to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď třináct. Pan Epitideios. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtrnáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. patnáct Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. sedm Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. šestnáct Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se kontrola. Takže dvacítka. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Máme tu jasnou většinu pro text pana Kukana. Teď 21. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22. Pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si 26. Končím hlasování. Schváleno. Kde jsme to byli? Teď jsme u čísla jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka, to bylo staženo. Trojka. Vynikající pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže zkontrolujeme tu čtyřku, číslo čtyři. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji, Eduarde. Číslo pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, taktéž zamítnuto. Teď máme elektronické hlasování o, upra- o zprávě v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A gratuluji panu zpravodaji, panu Fleckensteinovi za tento působivý výsledek. I know. Tell me when. So we now come to a uh, dostáváme k velice jednoduché záležitosti, a to je 26. zpráva Komise obec o Bosně a Hercegovině. Pane zpravodaji, chcete se k tomu ještě vyjádřit, pane Predo? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji. Já jsem včera poděkoval všem kolegům, kolegyním a dneska, jestli dovolíte, bych rád poděkoval někomu, kdo opustil na sekretariát a kdo tam pracoval, Petr Bojtoj, já jsem s ním spolupracovala na, té, na zprávě, která se týkala Islandu 2009-2014 a 2014 až do dnešního dne u Bosny a Hercegoviny. Ta spolupráce byla úžasná s Peterem, proto bych mu velice rád poděkoval tímto způsobem. Děkuji. So, let's begin. Dobře, takže tím pádem můžeme začít rozsáhlý počet pozměňovacích návrhů. Pokusíme se to nějak zvládnout. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šedesát čtyři pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis dvě. Bude pro? Jmenovitě budeme hlasovat. Zelení požádali i jmenovité hlasování, kompromis číslo dvě, takže budeme hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát. Pan Šultés. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Takže návrh 18. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro. Proti. Zrželi se. Přijato. 90. Pan Papadakis, je to hlasování po částech, první část. Kdo je pro? Proti? Zrželi se. Zamítnuto. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis pět. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 102. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, Musíme ověřit. 104, 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Možná byste mohli lépe zvedat ruce. Kompromis 9. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 143 bylo požadováno jmenovité hlasování. Takže toto hlasování nyní zahajuji. Ale skutečně tak to bylo, pane předsedo, teda jde o jmenovité hlasování, je to tak postupek. Jedna z, jedna z frakcí požádala o jmenovité hlasování u tohoto návrhu 143. Takže budeme, budeme hlasovat, říká pan předseda. 143. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jedenáctka. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 161. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 287. Pan Zambacký, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 288. Hlasování po částech. Požádali o to zelení. První část. Klasické hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zelení požádali o hlasování po jménech u druhé části článku 288. Já jsem o tom ale nebyl informován, říká pan zpravodaj. Oni mi to neřekli. Končím hlasování. Velice jasnou většinou zamítnuto. 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, říká vám předseda schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 a 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. um, so, uh, well, oh, we've got some entertainment here. Uh, we've... Tak, a nyní to bude zábavné, protože u ústního návrhu číslo jedna požádali o hlasování po jménech zelení pan Šoltés, procedurální poznámka, prosím, můžete. Prosím, musíte zmáčknout mikrofon. My jsme jenom chtěli říct, že jsme proti tomuto ústnímu návrhu. My jsme, my jsme proti tomuto návrhu, tak jak je zde stanoven. My jsme proti tomuto ústnímu návrhu. Takže to znamená, že o něm nemusíme hlasovat. A dostáváme se 40 od paní Zovko. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě počkajte chviličku. Zelení požádají o další hlasování po jménech. A toto je skutečně poprvé, pane předsedo, je to velice podivné, mě nikdo o tom neinformoval. Ne, tak měli bychom respektovat um, řádně postupy. Čili Jmenovité hlasování dru- u druhé části 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 51 hlasy proti 0 hlasům bylo pro. Možná by mi někdo mohl vysvětlit, říká pan předseda. Jsou zelení ještě pořád v sále? 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42 pro? Proti? Zdrželi se? Uvěříme. 42. Končím hlasování. Zamítnuto. 43. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 44. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 45. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 46. Pro. Proti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 Přijato. Jedna lomeno dvě pro, proti, zdrželi se. Přijato. No a nyní už jsme u čtyřky. Ale ne, vždy to bylo schváleno. Trojka vypadla, takže se dostáváme ke čtyřce, proto jsem byl tak spokojený. Takže bude to hlasování v bloku. Dobře. 4 až 9. Hlasujeme v bloku. 4 až 8. Dobře. Dobře, takže to je od kolegy Vilimského. Kdo je pro? Kdo je proti? Zrželi se. Všechno zamítnuto. Devítka. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, blahopřejeme. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Patnáctka pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Dále je to od 16. opět blok kolegy Vilinského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 Končím hlasování. Blahopřejeme panu zpravodaji k tomuto opravdu skvělému výsledku a hlasování. Bravo. What are we doing now? Why don't you give me yours? Next vote, we come Čeká nás ještě další hlasování a sice o udržení, eh, o udělení absolutoria za rok 2015. Eh, s navrhovatelem je pane Balčitis. Přeje se k tomu něco říct? Není tady? Začneme. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. Číslo dva. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři, Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 6. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Devítku elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 19 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Bez elektronického hlasování? tak elektronické hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Další je udělení absolutoria za rok 2015, souhrný rozpočet EU, Evropská služba pro vnější činnost. Spravodaj zde není, takže můžeme hned začít hlasovat. Jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři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 Zamítnuto. Takže přecházíme k elektronickému hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní další hlasování. Tady jde o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU. Spravodajka je Ramona Manesku. Paní spravodajko, chcete k tomu něco říci? Nikoli, takže budeme rovnou hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tak to je vše pro dnešní den k hlasování. To byla velká zábava tomu předsedat. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové. Stihli jsme to poměrně rychle a už se dostáváme k bodu číslo 21. A to je stručná zpráva ad hoc delegace výboru AFET, která navštívila Izrael, okupovaná palestinská území a Jordánsko. A sice 2. a 6. ledna to je poslední bod na našem pořadu jednání. Ale my se tedy proběhla na začátku roku, předsedal El, El, Elmar Brock. Já jsem byl také členem této ad hoc delegace. Proběhly velmi dobré diskuse v Jeruzalémě, Izraeli, ale také v Palestině, na palestinském území. Pak jsme ještě cestovali do Jordánska. Já nám nyní prostor účastníkům této delegace a začneme tedy Elmarem. Máš slovo. Děkuji, Davide. všichni přítomní si myslím skoro na té delegaci byli přítomni, takže nebudu tady zabíhat do velkých detailů. Takže navštívili jsme Jeruzalém, Ramalá a Amán. Na každém místě jsme se zdrželi jeden den. Důležité byly dvě věci. Navštívili jsme Kneset, tam jsme měli rozpravu s kolegy z Knesetu. Bavili jsme se o e, proxy válkách, zástupných válkách a roli Saudské Arábie a Iránu. No, potom jsme také hovořili o tom, co e, dělá Hamas v pásmu Gazy. Všichni jsme se shodli na tom, že je potřeba bojovat proti terorismu. Tady určitě budeme potřebovat spolupráci mezi Izraelem a členskými zeměmi Evropské unie. Eh, vážení kolegové z Chorvatska, říká pan předseda, možná byste mohli pokračovat ve své diskusi venku. Pan Brok má znovu slovo. Tak tahle už nás opustí poslední posluchači. Jak Irán, tak Saudská Arábie. Zde připomínám, že mají určitou roli v těch zástupných várkách v Iráku, Syrii a dalších zemích v regionu. Tady v podstatě je určitá taková linie z Iránu prostřednictvím šítské vlády v Bagdádu. Eh, tady vlastně napojení na Assad a Hezbalách. To je vlastně taková jedna linie, která je zaměřena proti Izraeli. A tady eh, zřejmě s ní probíhá i určitá spolupráce ze strany Ruska. A při mírovém procesu v Syrii a Iráku vidíme, že Západ hraje poměrně malou roli a Rusko se v podstatě snaží postavit se do role eh, jediného mírotvorce. Pak se ještě dostáváme vlastně k diskusi o Kazachstánu, která potom měla proběhnout eh, později, kde se vlastně eh, Evropané vůbec neúčastní. Eh, s tím si dělají třeba Izraelci také starost. Eh, za druhé jedna věc se ukázala na, tedy v Ramaláhu, to se vlastně pojí se s tím ehm, konfliktem v regionu, že se obě dvě strany navzájem obvinují z toho, že ten druhý se s nimi nechce sejít. Um, a zase eh, snahy eh, o usmíření zase probíhají prostřednictvím eh, Ruska. Takže i zde vidíme, že globálně strategicky se některé věci mění a určitě to není ze strany Evropské unie, že bychom se více účastnili takovýchto mírotvorných snah. Tu diskusi ale musíme vnímat Izraeli. Tam zase záleží na tom, jak se na to díváte, zda z pohledu vlády nebo opozice. Původně v Izraeli pohlíželi velmi pozitivně na nového amerického prezidenta. To vedle k tomu, že například justiční eh, ministr ehm, chtěl anektovat oblast C. Na to zase měli jiný pohled eh, umírněnější strany. Eh, pak to samozřejmě mohlo být také spojeno s, s přeložením americké ambasády do, Jeruzal, do Jeruzaléma. Eh, vlastně hned po inauguraci prezidenta Trumpa zase Izrael schválil další budování osídlení to vyvolalo velkou kritiku ze strany evropských e, zemí. Řada politiků se vyjádřila e, proti této e, politice osidlování. Během návštěvy na západním břehu, nejdřív jsme tedy navštívili oblast C a Betlém, tam bylo zřejmé, že Betlem už není oddělen eh, pouze zdí od té izraelské části, ale vlastně je tam postavena zeď kolem celého Betléma. Takže pokud chcete mít přístup z Betlema do té oblasti C, otevírá to vlastně diskusy o dalším budování osídlení té oblasti C, což je v podstatě asi 60 západního břehu Jordánu. Každopádně vláda v Ramaláhu na tuhletu oblast v podstatě nemá žádný vliv. Teď jsme v situaci, kdy palestinská autorita už v podstatě nemá žádný eh, vliv na Hamás. A už vlastně není možné tedy eh, eh, vládnout nad velkými částmi západního břehu. Takže ztrácí se vlastně v podstatě eh, základna pro eh, to řešení eh, dvou států. Ale to Evropská unie by ne, nemohla akceptovat, protože my jsme vlastně zastánci řešení prostřednictvím dvou států. I v Izraeli si zejména tedy opozice dělá starosti Eh, že pokud dojde k tomu, že eh, tahle ta možnost se ztratí, může dojít k dalším velkým střetům, anebo trvalé. Demografický faktor povede k tomu, že Izraelci potom ve svém vlastním státě budou v menšině. Nebo to povede také k situaci apartheidu, kdy vlastně většina občanů nějaké země nebo většina lidí, kteří žijí v nějaké zemi, vlastně nemá eh, volební právo a to má samozřejmě své dopady. A potom vzniká situace, eh, tedy, kterou takto vnímají, eh, vnímá i řada jiných aktérů. Samozřejmě to vede k frustraci v Ramaláhu, a vlastně za těch posledních 20 let neměli ani šanci eh, prokázat, že umírnější přístup je um, dobrou alternativou Hamasu. Návštěva v Jordánsku to tedy zakončila. Vedli jsme velmi zajímavé rozpravy s princem Faisalem, protože mm, král byl nadovolené. Bavili jsme se o strategických eh, okolnostech. Bylo nám řečeno, že díky tlaku na ISIS v Iráku a v Syrii, eh, tím, jak se to vlastně rozšiřuje na jih, vlastně až eh, do Jordánska, Eh, takže samozřejmě tam také přibývá eh, toky eh, uprchlíků. Každopádně se tam dělají velké starosti o stabilitu. A říkají, pokud teďka ještě vlastně skončí ta možnost řešení dvou států a zároveň nastane situace, kdy bude přeloženo velvyslanectví, tak jak to tady ještě vůbec můžeme udržet? opravdu máme tedy signály, že lidé si dělají starosti, že by ta situace mohla vést k radikalizaci v Jordánsku. A to by určitě tedy vedlo k tomu, že ta situace by byla velmi nepříjemná, protože Jordánsko vždycky hrálo takovou umírněnou, rozumnou roli. A pokud se tento režim tedy dostane pod tlak, tak určitě budeme mít problémy, které bychom měli vidět dopředu. A Evropská unie se tedy e, řadou programů snaží na pomoci sociální situaci v Jordánsku, aby právě uvolnila tento e, tlak. E, potom máme tedy ale politický vývoj, nedostatek vody, chudobu. A kromě toho tam hrozí tedy terorismus a také ty migrační toky. já jsem se tedy nevrátil z, z této návštěvy eh, pln optimismu. Děkuji. Vielen Dank, Emma Bro- Děkuji Elmaru Brokovi. A teď bych se zeptal dalších účastníků, kteří byli v této ad hoc delegaci, kdo by si rád vzal slovo. Pan Preda, prosím. Děkuji, pane předsedo. Elmar Brock už hovořil o těch nejvýznamnějších momentech našich kontaktů na místě. Ta delegace měla opravdu velmi nabitý program, na to, že to byly jen tři dny. Měli jsme kontakty na třech různých místech. Já bych ještě doplnil jedno téma z našich rozhovorů, obzvlášť otázku terorismu, kterou jsme řešili s našimi partnery, s našimi protějšky. Samozřejmě to znamená různé věci v Jeruzalémě a v Amánu. Pokud si někdo stěžuje na terorismus a jako první příklad uvádí šíty z Hizbaláhu. To slyšíte na jedné straně, ale zase v Amánu se Jordánsko bojí sunitů, kteří by mohli vytvářet tlak na hranici pokud významná města, jako třeba Raka, padnou, a to povede k přílivu uprchlíků, a s nimi také se na území Jordánska dostanou teroristé. Proto si Jordánsko dělá velké starosti, co se týče hranic a jejich zabezpečení. Za druhé bych rád zmínil otázku kterou nám kladli naši partneři na všech třech místech. Jde o novou dohodu mezi Ruskem, Iránem a Tureckem, pokud jde o otázky Sýrie. A z různých úst byl, zaznělo vyjádření strachu, proč takto něco řešit bez účasti Arabů ani Turci, ani Rusové, ani Iránci se mezi Araby nepočítají. Takže v souvislosti s tím jsme slyšeli řeč o různých scénářích. Byly zmíněny i perspektivy možného rozdělení Sýrie, což je velmi znepokojivé. A řešila se otázka možného rozdělení Iráku do několika subjektů. To bylo chápané jako velmi špatný scénář a i tyto otázky musíme pozorně sledovat v následujících dnech a týdnech. A konečně naši partneři všude začínali rozhovory zmínkou o USA. Samozřejmě věděli, že přicházíme z Evropské unie, ale Nejprve se chtěli bavit o Trumpově vládě a o vlivu USA v těchto oblastech po Trumpově inauguraci a teď už je to hotová věc. Samozřejmě v Izraeli jsme viděli mnoho optimismu, protože jsou velmi spokojeni s tím, že americkým prezidentem je takovýto přítel Izraele. Ostatně připomínám, že mnozí naši izraelští partneři kritizovali postoj EU, protože si myslí, že jsme zaujatí, že jsme příliš propalestinští a vlastně jakýmsi způsobem nehrajeme roli neutrálního moderátora v, tě, v těchto záležitostech. Ale velké znepokojení bylo, bylo vyjádřeno v Ramaláhu a v Amánu, pokud jde tedy o postoje prezidenta Trumpa. Připomínám, že se čeká velmi důležitá návštěva jordánského krále v USA. To bude za několik dní. A uvidíme, jaký přístup zaujme Bílý dům k této návštěvě a k tomuto regionu. Také s velkým politováním musím konstatovat, že za ty tři dny naši partneři vůbec nezmínili Federiku Mogherini. Nikdo z našich partnerů ani jednou nezmínil jméno vysoké představitelky a úlohu Evropské služby pro vnější činnost. Jestli si dobře vzpomínám, všichni se tvářili, jako by tato služba vůbec neexistovala. Opravdu mě to velmi mrzí, takže to musím s velkým politováním tady říct. Děkuji. Děkuji, pane Predo. A teď prosím, pan Pažino. Děkuji, pane předsedo. Dovolte několik připomínek. Navážu na to, co řekli pan Brok a pan Preda, koordinátor za EPP. A navážu také na to, co jsem sledoval v této delegaci. Řešení dvou států je opravdu ohroženo. Naše delegace, jak víte, provedla návštěvy na místě, zejména na západním břehu, a pokud jde o výstavby budov v koloniích, ukazu, to, to ukazuje, že řešení dvou států je teď velmi komplikované a přitom to je pořád ještě naším politickým horizontem a je to nejlepší možnost pro mír. Ostatně na okraji práce jsem se setkal s představitelem eh, izraelských Arabů Amadem Tibim a řekl, že řešení jednoho státu by bylo extrémně složité. Hovořil o diskriminaci vůči izraelským Arabům, která je častá. Dále Arabská mírová iniciativa hovořila o rámci pro obnovení mírových rozhovorů. Tady jsme také mluvili s různými partnery a setkali jsme se s jordánským princem regentem Faisalem a ten také řekl, že je ochoten toto téma znovu položit na stůl, až bude Jordánsko znovu předsedat eh, Arabské lize eh, v březnu. Dále volby v USA a přesun americké ambasády do Jeruzaléma. Myslím, že to je skutečně nevítaný dárek. Eh, je to samozřejmě vítané premiérem Netanyahu, ale má to závažné důsledky pro mírové iniciativy a bude to mít také důsledek pro projevy nenávisti. Dále rozhodnutí v OSN, to mělo také velký dopad na naši delegaci. Také před několika dny eh, byla odhlasována rezoluce 2334. Chci uvítat práci AFETu v této souvislosti, ale bohužel v důsledku této rezoluce jsme se nemohli uh, Eh, účastnit setkání na ministerské úrovni, tak jak by to odpovídalo naší delegaci. A to chci také připomenout. Bohu, eh, bohužel tedy. Chci připomenout význam toho, co dělá Evropa a Evropský parlament pro tento region. Eh, zvolení Trumpa eh, vytvořilo vákum a my to musíme zaplnit. A bylo by důležité, abychom se zamysleli nad našimi minulými diplomatickými akcemi, abychom to bilancovali, definovali naše zájmy v tomto regionu. Je potřeba, aby náš hlas byl slyšet, protože tady zatím nejsme dost vidět, nejsme tu dost přítomní, jak řekl pan Preda. Přál bych si, aby náš parlament uspořádal reflexi nad tímto tématem a Výsledkem by byla jasná cestovní mapa pro naši diplomacii. Takovéto opatření by podle mě bylo nezbytné a už připravuji pro půdu s některými kolegy. To je vše, pane předsedo. Dobrá, děkuji vám. A teď prosím pan Hachikotiu. Děkuji. Myslím, že prakticky vše už bylo řečeno, ale dovolte mi přesto doplnit pár slov z mého pohledu. Také souhlasím, že řešení dvou států je ohroženo. A ne, že bych takovéto tendence nepozoroval, ale ta návštěva pro mě byla opravdu smutná. Znovu jsem si uvědomil, že palestinci v izraelském státě jsou lidé, kteří zažívají utrpení v důsledku dvou, dvojího systému, které, který jim Izrael vnutil. Jeden stát, ale dva systémy. První systém pro Izraelce a druhý systém pro Palestince. Dovolte mi, abych stručně nastínil obrázek. V Betlémě což je město, které má asi 180 tisíc obyvatel, palestinců. Mají Izraelci osady, kde žije 100 tisíc Izraelců. A tyto osady jsou uvnitř města, jako rakovina v těle. A paradoxní je, že ani neplatí příslušné dávky městské samozprávě. Mají vlastní silnice, po kterých každý den jezdí pryč z této oblasti a tyto cesty nemohou palestinci využívat. Takže to určení jedna země, dva systémy vlastně není až tak výstižné. Evropská unie se chová jako jakási měkká velmoc. Možná taková je, ale když už se tak chováte, tak vlastně nevyužíváte plně své schopnosti a svou sílu. Já myslím, že Evropská unie nějakou takovou tu úlohu nemá hrát. Hlavní roli má izraelský premiér. Palestinci jsou pod velkým tlakem a já se na příštích 20 let dívám tak, že ta situace se bude zhoršovat. A skutečně na horizontu nevidím nějaké řešení. I když se třeba o to Rusko bude zasazovat a i kdyby prezident Trump přesunul velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vím, že se kolem toho točí mnoho řečí, ale spíše můžeme očekávat zhoršení situace. Může navíc dojít k novému povstání palestinců a arabského obyvatelstva. A konečně myslím si, že by bylo lepší, kdyby vysoká představitelka Mogherini hovořila mnohem jasněji k oběma stranám, protože vidím tu problém u Hamasu. Doufám, že Hamas a Fatah si najdou společnou cestu. Samozřejmě nechci nijak omlouvat tu druhou stranu. Jde o komunikaci a zastoupení. Děkuji vám a pan Mezovič. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Brokovi za to, že předsedal této skupině a děkuji také za přesné a dobré shrnutí. S vámi plně souhlasím. Je už celkem pozdě, nechci to tedy protahovat, takže zmíním jen dva body, které mě zaujaly. Jednání s Knesetem a seminář. Seminář byl nazván, nebo to téma měly být proxy války, ale v podstatě jen delegace Evropského parlamentu zmínila Saudskou Arábii, jako kdyby se toto téma na ní vůbec nevztahovalo. A to mě celkem překvapilo. Moje druhá připomínka jde o střednědobé a dlouhodobé vyhlídky. Tady také nejsem příliš optimistou ale je to celkem matoucí věc. Kdykoliv jsem se ptal členů Knesetu, především zástupců vládnoucí strany, tedy pokud se zdá, že řešení dvou států nefunguje, tak co máte v plánu? Je tu ten trojuhelník, který musí vyřešit. Řešení musí být demokratické, musí respektovat lidská práva, jak to teď v izraelském státě většinou je, a zároveň má mít eh, židovskou povahu. Takže jak to všechno vyřešit? A na to jsem nedostal odpověď. Nikdy v té diskuzi jsem nedostal odpověď. A na neofici- během neoficiálních rozhovorů mi bylo přiznáno, že status quo je vlastně to, co mají na mysli, když mluví o řešení jednoho státu. Ale všichni víme, že to není udržitelné. To naopak povede k novým kolům eskalace každých pět deset let. Takže si myslím, že bychom se měli snažit zjistit, co přesně má tady izraelská vláda v plánu. Protože v této fázi zatím jenom hrají o čas Snaží se protahovat status quo. Nečekám, že vláda USA nějak vyjasní svůj postoj velmi brzy. Naopak to potrvá měsíce, neli půl roku, než zjistíme, o co vlastně Trumpově vládě jde na Blízkém východě. Thank you also. Rovněž děkujeme. Milí kolegové, další delegáti této návštěvy. Pan Matušiel, který je v delegaci pro Izrael, pan Jurek, pan Analýse, ale ti zde nejsou. Takže já bych pouze zúraznil to, o čem se změnili ostatní kolegové. Pro mě bylo nejdůležitější to, že jsme si vyslechli ty obrovské obavy ohledně dopadu možného přesunu americké ambasády do Jeruzaléma, nejenom na celý tento region, ale celý muslimský svět. Myslím, že bychom to měli vzít v potaz a měli vzít v potaz opravdu vážně. A rád bych poděkoval panu Elmaru Brokovi za úžasné vedení celé návštěvě Bylo to pro mě opravdu velikým privilegiem a potěšením zúčastnit se eh, této návštěvy pod jeho vedením eh, jakožto předsedy eh, AFETu. Opravdu velice děkuji za to, že jsme mohli s Elmarem navštívit Jeruzalém, Izrael i Jordánsko. Čili hm, takto vypadá hodnocení naší návštěvy a dále je to bod 22 bod různé. Máte někdo něco? 23, to znamená, že 9. února v 9 hodin se opět sejdeme. Děkuji vám a přeji hezký večer.